Ο συνάδελφος Αλαφράνκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Pan Salafranka žádá o slovo. Your micro, please. Zapněte si mikrofon, prosím. Eh, quisiera, quisiera recordar a la cámara, señora presidenta. Paní předsedající, eh, chtěl bych připomnět Evropskému parlamentu, že v Dubnu naše politická skupina požádala abychom se v Dubnu nezabývali v Dubnu, abychom se nezabývali tedy v květnu, abychom se nezabývali hlasováním o usnesení o Guantánamu vzhledem k tomu, že došlo k atentátu v Bostonu. Pan Svoboda navrhl, aby se tato rozprava děla, aby se v květnu hlasovalo. Vzhledem k tomu, že již rozprava byla vedena podle článku 152 jednacího řádu žádám, aby bylo respektováno to, aby se nyní nediskutovalo, protože rozprava už byla vedena a chtěl bych požádat, aby zítra parlament jen hlasovalo usnesení o Guantanamo. Pane Salafranco, Chtěla bych vám sdělit, že podle jednacího řádu by bylo zapotřebí, aby vaše politická skupina zaslala písemně takovýto požadavek předsedovi parlamentu, protože to sdělení má být ve tři odpoledne a diskuze se má vést předtím. Nyní přistoupíme dalšímu bodu na pořadu jednání. Pan Gerira ještě žádá o slovo? Paní Gerira? Paní předsedající, jen kvůli administrativním věcem já jsem chtěla říct, že naše politická skupina úplně souhlasí s panem Salafrankou v této věci. Abychom tedy jen hlasovali. Děkuji vám. Paní De Kaiser tedy také souhlasila. Podle pořadu jednání budeme hlasovat o zprávě pana Dafa o návrhu protokolu o aplikaci Charty základních práv Evropské